se chci připojit ke slovům předsedy Šulce na počátku včerejšího e, zasedání. Připomněl nám e, Jana Kapelányho, e, který zemřel po silničním neštěstí a jeho rodina a jeho politická strana si zaslouží vyjádření hluboké lítosti a následně je tady e, ještě jedno sdělení. Jakob Dalunde byl zvolen do Evropského parlamentu a nahradí zde Petra Eriksona a to s účinností od 7. června 2016. Vítám nového kolegu a e, jenom připomínám, že zasedá v Evropském parlamentu Eh, při eh, plném využívání svých práv, tak jak jsou eh, zakotvena v jednacím řádu našeho parlamentu. A teď už máme před sebou